Uh, Vážení kolegové, máme problém, protože jsou velká spožení uh, letů, ale myslím si, uh, že kvůli tomu nemusíme odkládat naše zasedání, protože nevíme, kdy kolegové přijedou, takže možná bychom mohli čekat pět minut, ale asi ne víc v Evropě jsou nějaké problémy. Takže dnes eh, tady bude asi omezený počet účastníků, tak já se pustím do zasedání, kdy vás budu informovat, eh, že eh, zasedání je přenášeno po internetu a také, že jste 20. února dostali návrh pořadu jednání. Od té doby proběhly tři změny. Richard Corbett se eh, rozhodl eh, vrátit eh, se ke pracovní skupině se svým návrhem na řešení v reakci na návrhu, návrh předsedy parlamentu, takže nebudeme hlasovat o tomto řešení dnes. Druhá věc. Vzhledem k problému výboru Jury s dostupností eh, kolegů o, hm, k zprávě o implementaci eh, meziinstitucionální dohody o lepší eh, tvorbě předpisů. Požádali o odklad společného zasedání, já jsem souhlasila s tímto. A třetí změna na poslední chvíli je od Dirdiho Šepflina který je zpravodaj a pro ECI, který přijde na zasedání, ale bohužel má nějaké problémy pers- osobní, takže nemůže tady být na začátek. Takže dovolíte-li, tak bych navrhla, abychom eh, ty eh, věci, které eh, projedn... budeme projednávat později, nebo jsme měli projednávat později, zařadíme na dřív. Doufám, že tady eh, přijde pan Jazovský, také eh, zprava Mercedes Berso, eh, Rainer Wieland a tak dále, tak do toho se pustíme hned. Hned jak se pustíme do vůbec pořadu jednání. Takže nebudete mít námitek vůči těmto změnám na pořadu jednání, tak jej budu považovat za přijatý a, a přejdeme k bodu 2 tím jsou má oznámení. K Brexitu eh, je vyslovím eh, k zítřejším bodu eh, o Brexitu a teď mám jednu věc. A sice mé setkání s ředitelem agentury pro základní práva a agentury pro základní práva v Vídni, pan Michael Práty, který se chtěl zúčastnit k zased, v zasedání k užší spolupráci mezi AFKO a agenturou. Barbara Spinelli tady je. My jsme měli tu zprávu k implementaci charty základních práv eh, v Evropské unii. Možná, že ten kontakt bychom eh, mohli použít tak, aby eh, jste měli prospěchy z této spolupráce. Ta agentura zatím eh, navázala úzkou spolupráci s dalšími výbory, zejména s Libe, Pety a myslím také výborem pro zaměstnanost. domnívá se, že obě dvě strany by mohly mít prospěch z naší spolupráce. Takže já doufám, že s nimi zůstane v kontaktu a uvidíme, kdy eh, bude nejvhodnější eh, tedy eh, pozvat pana O'Flahertyho na AFKO, aby přispěl k naší práci. A třetí věc má sdělení která se týkají výsledků eh, zasedání koordinátorů 23. Eh, ledna. Koordinátoři se rozhodli doporučit, aby AVKO eh, mm, zpracovalo pět stanovisek k následujícím zprávám výboru. Za prvé k zprávě ENVY, k umístění sídla Evropské lékové agentury a to zpráva byla eh, přidělena socialistům a demokratům. zpravodajkou bude Mercedes Breso. Druhá zpráva, ke které budeme poskytovat stanovisko, je zpráva Ekonu, která se týká k sídlu, e- eh, sídla Evropského bankovního úřadu. Tato zpráva byla přidělena EFDD a sice Massimu Castaldovi. Třetí zpráva zpráva, nebo třetí stanovisko je ke eh, zprávě ikonu o eh, návrhu nařízení o vytvoření Evropského měnového fondu. Tuto zprávu dostal EPP a já sama budu zpravodajkou za EPP k tomuto. Čtvrtá zpráva eh, je také pro Ekon a týká se posilování eh, fiskální odpovědnosti a, a střednědobé rozpočtové orientace pro eh, členské státy. Spravodaj bude z Luna a mm, socialistů a demokratů a bude tím a eh, Claudia Tapardel. Pátá zpráva nebo páté stanovisko bude ke zprávě Libem k rozhodnutí Rady o určení jasného rizika vážného porušení vlády zákona ze strany Polské republiky. Tady máme zpravodajku ze strany ALDE a sice Majte Pagazaur Tundua Ruiz. Koordinátoři doporučili nespracovat stanovisko k zprávě Ekon o nařízení parlamentu a rady k obecnostním požadavkům pro investiční firmy a tady jsme se tady rozhodli stanovisko nenavrhnout a nebudu vám ani číst všechna ta čísla. Nemá tady žádné připomínky k doporučením eh, koordinátorů. Můžeme jít eh, k bodu 5 a sice situace v Maďarsku. pravodajkou je Majte. Zpráva se, nebo stanovisko je k eh, tomu, co dělá Libe. Lhůta pro pozměňovací návrhy byla 1. února v 5 hodin odpoledne a teď dám asi slovo rovnou majte. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Je pravda, že eh, ta lhuta pro podání pozměňovacích návrhů už eh, proběhla a my jsme dohromady dostali 32 pozměňovacích návrhů, což je opravdu mnoho. Jasně to ukazuje, že i když je to eh, stanovisko, tak poslance věc zajímá. Většina pozměňovacích návrhů jde zhruba stejným směrem, takže myslím, že bude možné tohle všechno spojit. Já jsem sama a hmm, tohle Eh, chtěla opravdu zhustit, protože jak víte, máme určitý eh, jenom počet znaků, který můžeme použít. Někteří z nás by byli rádi, aby hm, Maďarsko um, přijalo doporučení Benátské eh, komise, respektive aby Benátská komise tam mohla uskutečnit zjišťovací misi. V jednom eh, ze svých pozměňovacích návrhů a eh, hovoříme o evropském občanství a tam bychom mm, to neměli vnímat jako něco exkluzivního, něco, co eh, se týká pouhého členského státu. Musíme k tomu přispět nějak šířej a to je důležité zde zdůraznit. Na některých fórech se spochybňují určité uh, hodnoty a principy. Uh, já si myslím, že je třeba uh, říkat, uh, kdo to dělá, jestli je to členský stát, nebo jestli jsou to určité síly ve členském státu, to prostě musíme zdůraznit. Vstup do EU je dobrovolná věc. Nikomu to nikdo nenutí. když eh, vstupujete, tak eh, si musíte být vědomi, jaký hodnot nebo do jakého hodnotového společenství eh, vstupujete. To je, myslím, velice důležité zdůraznit. Takže my se pokusíme sestavit kompromisní pozměňovací návrhy a, a brzy uspořádáme nějaká další jednání, abychom si to mohli co nejpodrobněji projít. Rád bych poděkovala a všem přítomným poslancům, kteří eh, jsou zde a kteří eh, poslali připomínky a budeme se snažit k tomu eh, přistoupit co nejkonstruktivněji. Pan Kristian Preda. Děkuji, děkuji za slovo, paní předsedající. Já bych rovněž rád především poděkoval kolegyně Zortoa za její práci, za stanovisko, které připravila podle mě mm, opravdu rozumné, Toto stanovisko pokrývá zásadní body, které se týkají stávající situace v Maďarsku. Měli bychom zdůraznit některé prvky, například pokud jde o určitou rovnováhu moci v této zemi a určitou hrozbu, která se týká nezávislosti justičního systému. Je to Eh, taková rovnováha, která podle mého názoru by se měla obnovit co nejrychleji. Další problém, kterému čelíme v současné době s ohledem na budapešské orgány, je snaha vůbec projednat a přijmout zákony, které jdou proti legislativě Evropské unie a proti hodnotám, na kterých stojí Evropská unie například když hovoříme o článku 7, tak bychom neměli váhat v jeho využití, protože skutečně došlo k zásadnímu porušování právního státu. Právě proto potřebujeme zásadní kroky, různé nástroje právního charakteru, ale i politickou vůli. Komise by měla zahájit daný postup a zároveň členské státy přesít svou odpovědnost. Domnívám se, že jakmile komise přijde s řízením pro porušení proti konkrétní zemi a pokud je tento problém neustále propojen s právním státem, tak si myslím, že komise v takovém ohledu již nemůže zavírat oči vůči systematickému charakteru porušování těchto principů. Například článek 2, který byl tímto rovněž porušený. A dále je to mechanismus ochrany základních hodnot Evropské unie tyto mechanismy by měly být fungující co nejdříve, protože k porušování dochází neustále. Pozměňovací návrhy kolegů jsou konstruktivní, většina z nich, ale měli bychom zároveň postupovat velice obezřetně, protože toto by neměl být, toto stanovisko by nemělo být nějakým procesem proti maďarskému státu, ale že jsme zhodnotili prostě určité konkrétní hodnoty, respektování těchto hodnot není dobrovolné či nějaké svévolné. Právě proto by jsme to měli všechno velice podrobně zvážit, protože je zde skutečné riziko určitého možná politického přístupu k celému tomuto tématu. Je zde mnoho příkladů nejenom propojených se situací v Maďarsku, ale například i jiných zemích třeba moje země, mě bylo velice smutno, když jsem viděla rumunského premiéra, který nedávno s paní de Chile, se socialistickou kolegyní, eh, měl právě eh, tu, tento rozhovor, došlo k obvinění paní Eh, Gomeš, která je ze stejné politické frakce a údajně, že je nějakým způsobem kontrolována Sorošem a že je proti eh, Rumunsku mm, jenom proto, že Ana Domeš si dovolila kritizovat naši bukureskou vládu. Čili já bych chtěla si, že k takovým věcem dochází dokonce i mezi socialisty, k takovým obviněním opravdu velice závažného charakteru, když hovoříme o právním státě. A právě proto je mi líto, že tyto politické záležitosti by mohly mít negativní dopad na serióznost celé debaty, protože pokud budeme příliš zaníceně se na to dívat pouze tímto politickým pohledem, tak bohužel by k tomu mohlo dojít. Děkujeme. A nyní Silvia Kaufmann za socialisty. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, Já bych eh, ráda eh, poděkovala naší zpravodajce, protože si myslím, že opravdu se stavila velice dobré stanovisko. A úvodem to také řekla, těch 32 pozměňovacích návrhů zásadně jde ke zlepšení tedy toho stanoviska a dobrým směrem. Já věřím, že velkou většinou eh, zde vytvoříme eh, a schválíme eh, dobré stanovisko. Já bych zmínila jenom dvě věci. Možná také bych se dotkla toho, co říkal kolega Preda. Další dobu už vedeme debatu o tom, jak zajistit, aby společné evropské hodnoty, k nimž jsme všichni zavázáni, opravdu mohly být dodržovány na Eh, výboru pro vnitřní záležitosti eh, eh, jsme schválili později také na plénu, schválili velice dobrou a důležitou zprávu kolegyně Edfeld k vytvoření mechanismu demokracie, stát, tedy právního státu a jeho zachovávání kde by, eh, podle kterým by bylo možné posuzovat situaci ve členských eh, státech bez eh, partajního přístupu, bez partajní optiky. já si myslím, že tohle bychom měli samou připomněnou, protože když dochází k systematickému porušování například té společné hodnoty vlády zákona, tak je třeba na to poukázat tímto způsobem a nemůže jít o stranickou politiku. Druhá věc, pozměňovací návrh, který já jsem předložila, a to se mě také dotýká, zejména když e, poslouchám aktuální zprávy z Maďarska. Maďarsko dostává nejvíce podpůrných prostředků na obyvatele a já si myslím, že je mimořádně politování hodné, aby maďarská vláda se rozhodla e, neúčastnit e, Evropského státního zastupitelství. Já si myslím, že je důležité, aby eh, přijímání prostředků bylo také navázáno na eh, právě účast eh, na Evropském státním zastupitelství, protože to bude do budoucna moci přímo stíhat jejich zneužívání těchto prostředků nebo z pronevěru. A já bych byla ráda, kdyby mě v tomto kolegové podpořili. Dále jsem společně s kolegy ze své frakce ještě předložila několik návrhů, které se týkají z názoru Benátské komise. Kolegové už o tom výslovně hovořili. Myslím si, že je opravdu velice důležité toto v našem stanovisku, protože eh, Benátská komise má jedinečné eh, eh, odborné poznatky a myslím si, že na, o ně bychom se měli opírat při své činnosti. Takže každopádně, paní předsedkyně, zatím děkuji velice eh, paní zpravodajce a děkuji se na, a těším se na spolupráci. Myslím, že vytvoříme velmi dobré stanovisko. Děkuji, děkujeme. A pan Ujezdovský je za EKR dalším řečníkem. Velice stručně, paní předsedající, milé kolegyně, milí kolegové. Víte, já jsem nesmírně citlivý v otázkách právního státu a ochrany ústavní záležitosti. Kolegové z Polska vědí, jaké je moje stanovisko k polské rozpravě. Zatímco pokud jde o nějaké hodnocení ze strany Evropské unie, rád bych zdůraznil eh, takovou preciznost, protože obvinování toho, že dochází k porušování základu právního státu, to je skutečně něco závažného. Podle mého názoru k tomu dochází v takovém okamžiku, když jsou porušovány konkrétní evropské standardy práva. Například, když dochází k zatýkání bezsoudního procesu nebo eh, když nemá soudnictvo dostatečnou nezávislost nebo e, nemožnost odvolání soudců a tak dále, tak dále. To jsou velice závažné věci. Pokud je o zprávu paní Intveld, tam vidím určité závažné riziko, protože sama autorka tohoto této zprávy tvrdí, že práva člověka a standardy právního státu podléhají dlouhodobým určitým korekturám, úpravám, ovšem pokud eh, hovoříme o těchto hodnotách, buď je to něco trvalého, nezměněného, nebo prostě věci, které jsou neustále interpretovány, neustále měněny a já jsem rozhodně za to první řešení. A právě proto já se snažím samozřejmě vždycky bránit demokratické záležitosti, ústavní záležitosti a proto mám určité uh, obavy, pokud jde o tu inter- interpretaci kolegyně z ALDE celého tohoto tématu, protože mám pocit, že hodnocení Evropské unie by měly být buď opravdu konkrétní, precizní a týkat se těch zásadních věcí, nebo naopak prostě bychom se měli zdržet takového hodnocení. Děkujeme paní Barbara Spinelli za GUE slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Ráda bych poděkovala Majte za tento obrovský krok, který udělala. Souhlasím téměř se vším, co v této zprávě stojí. Mám pocit, že je zde jeden důležitý bod a ten se objeví v pozměňovacích návrzích, které předložím společně se zelenými. Domnívám se, že stávající situace v Maďarsku představuje zásadní riziko porušování hodnot, které jsou zakotveny v článku 2. Podle mého názoru to znamená, že bychom skutečně měli uplatnit článek 7. Říkám to proto, že v současné době hovoříme o tomto článku 7 ve vztahu k Polsku. A já osobně se domnívám, že je nefér neudělat eh, to stejné vůči zemi, které vláda aplikuje stejné postupy. To by skutečně bylo pokrytecké. Měli bychom být spravedliví a féroví. Ráda bych eh, k tomuto skvělému stanovisku majte eh, ještě doplnila následující věci. Odstavci 8 tohoto stanoviska jsou odkazy na různá porušení, ke kterým dochází v Maďarsku. A já bych eh, tam zahrnula i opatření spojená s migranty, azylanty, uprchlíky a zároveň se věnovala svobodě schromažďování. To je v souvislosti s tím, k čemu došlo v posledních dnech v Maďarsku a se zákonem z 13. února. Je to nesmírně přísný zákon. A Jde o mezinárodní a místní nevládní organizace pomáhající uprchlíkům, proto si myslím, že je zásadní tento bod eh, ještě doplnit. Další důležitá věc, která se v tomto stanovisku nachází, je důležitost eh, alternativních či paralelních mechanismů k použití článku či uplatnění článku 7, protože eh, jeho aplikace je obtížná například EU mechanismus demokracie a právního státu, který je zahrn, které jsou zahrnuty do zprávy kolegyně Intveld. rozšířit pravomoci například agentury pro základní práva. To by mohla být další z možností. Nebo další pozměňovací návrh podle mého názoru velice zajímavý, taková běžná záležitost, která se týká kodánských kritérií. Kodánská kritéria a právní stát prostě musí být respektovány s všemi stávajícími členskými státy. Děkujeme. Pro zelené to je Pascal, pochopila jsem správně. Ano, ano, děkuji paní předsedající. Já zde nebudu nikoho nahrazovat, protože Derek Abraz je nenahraditelný, který se musel vrátit do Katalánska tento týden, takže zde nemůže být z důvodu samozřejmě politických. Pouze bych rád řekla, jsem rád, že vystupuji po Barbare, protože naposled eh, jsme si úplně nesedli o těch obecní, u těch obecných pravidel. Já jsem vždycky stejného názoru jako Barbara, takže jsem nesmírně rád, že se vracím na tuto tradiční stezku, tak jak už to řekla i ona. Rád bych poděkoval majité za její práci, za toto stanovisko. Rád bych jí řekl, že my stoprocentně sdílíme toto stanovisko. Je zásadní zdůrazně to, že Maďarsko prostě nemůže být nějakým státem mimo právní stát v rámci EU, že nejde o nějak nějaké eh, možnosti, že bychom někoho postihovali, sankcionovali a u jiných zavírali oči a tak dále. Ne, rád bych řekl, že pan Terik Abras by si přál, podobně jako výbor Libe, a jak zdůraznila Barbara velice správně, abychom se, abychom mohli dotáhnout toto úsilí do konce a že skutečně budeme požadovat aplikaci článku 7, tak jak to bylo v případě Polska. Jde o skutečnou prokázanou, prokázané porušování, o tom už jsme samozřejmě hovořili, ale je tam určitý útok na oddělení moci, konstitucionalizace určitých textů, které poté najednou už nebudou vůbec posměnitelné zákony a tak dále, čili podle našeho názoru skutečně dochází k takovým útokům, které opravňují aplikaci článku 7 a toto je právě ten návrh, který bychom spolu, společně s Barbarou a s Guja rádi předložili. Děkujeme, říká paní předsedající. Ještě někdo k tomuto tématu. Není tomu tak, tak ještě jednou dávám slovo zpravodajce Majte. Takže prosím, ano, děkuji, děkuji za slovo. Paní předsedající, ráda bych poděkovala za zájem, který projevili k tomuto tématu za velice citlivý přístup a udělám všechno pro to, aby ty pozměňovací návrhy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 tomuto stanovisku být co možná nejvyváženějším. Děkuji, já bych položila otázku ve španělsku, protože ve španělštině, protože 21. března bychom mohli hlasovat, ale mm, já vím, že tam i potom toho 25. dubna, já nevím teda, zda byste si přáli nějakou jinou rozprávu mezi tím, nebo zda bychom o tom mohli rozhodnout již dneska. To znamená, kdy teda hlasovat? 21. března nebo spíše 25. dubna. Takže březnu dobře. Dobře, říká paní předsedající. Takže abych to schrnula, hlasovat budeme 21. března k tomuto stanovisku. Lipe. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu na našem dnešním programu. A to je kontrola uplatňování právních předpisů EU v roce 2016. Autorem tohoto stanoviska je pan Ujazdovský. Děkuji za slovo, paní předsedající, milí kolegové, kolegyně. Je to je v podstatě taková kontinuita mé práce, protože jsem byl odpovědný i za vytvoření původního stanoviska, pokud jde o toto téma, stejné téma uplatňování právních předpisů EU v členských státech. Toto stanovisko zdůrazňuje povinnost uplatňování právních předpisů EU na straně členských států. Že toto uplatňování bychom měli vnímat jakožto předmět eh, společného zájmu, tak to vyplývá i se smlouvy zakládající. A my v v tomto stanovisku právě hovoříme o těch konkrétních článcích, ze kterých tato povinnost vyplývá. Zároveň se identifikujeme negativní trendy či tendence, ke kterým došlo v roce 2016, protože toto moje stanovisko se právě týká roku 2016. Dále je to nárůst e, různých záležitostí, které se týkají spoždění při realizaci unijních předpisů právních. Dále jsou tu určitá porušení, určité irregulární záležitosti a dále je to i samozřejmě lepší tvorba právních předpisů, čili i k tomuto se obracíme v našem stanovisku. A dále je to zúraznit transparentnost těchto právních předpisů. Nejenom v té etapě unijního legislativního procesu, ale i v etapě implementace transparentnost eh, snižuje riziko omylů či chyb v tomto legislativním procesu a je zároveň i právem práva, výrazem práva našich eh, obyvatel mm, vůči dobré zprávě a řízení věcí veřejných vytváří možné procesy kontroly legislativního procesu. A zároveň zdůrazňujeme potřebu posílení pravomoci Evropského parlamentu, pokud jde o hodnocení a uplatňování právních předpisů v členských státech a zároveň větší podíl zapojení Evropského parlamentu do monitorování právě uplatňování právních předpisů EU na straně členských států. Z mé strany to je všechno na úvod. Těším se na vaše návrhy v diskuzi, těším se na vaše samozřejmě podněty. Všem se budu seriózně věnovat, tak aby naše stanovisko bylo bohatší. Děkujeme, pane poslanče. Za EPP je to opět eh, pan Preda. Děkuji. Dě... Pa, pan no já zde zastupuji paní předsedkyně pana Vílanda, který je stínovým zpravodajem. Bohužel zde nemůže být a poslal několik poznámek. Rád bych poděkoval panu Christogonosovi, jakože panu Ujastovskému za eh, zprávu a za stanovisko. Je důležité, že se tam hovoří o potenciálních porušováních právních předpisů E a možných porušení, dále eh, je to počet řízení o porušení povinnosti z roku 2016, které Mm, kterých je víc. A právě se snažíme poukázat na to, že uplatňování právní předpisů je velkou výzvou. Ale rád bych zdůraznil tyto dva body, které zatím nebyly brány dostatečně v podsaz monitorovací, ani v monitorování procesu, ani v této zprávě. Důležitá, ehm, důležitý je překlad správný všech těchto právních předpisů do všech oficiálních jazyků, protože chybovost samozřejmě poté zabraňuje správné interpretaci před soudy a podkopává to právní jistotu jakožto jeden z pilířů právního státu a proto to vyžaduje naši pozornost. Pan Bělan by rovněž rád obrátil pozornost na přísnější monitorování právních eh, případů před národními soudy, protože povinnost těchto soudů žádat o předběžnou otázku Evropský soudní dvůr u případů, které jsou relevantní pro EU legislativu, vyžaduje mnohem podrobnější revizi. Děkuji, za všechno děkujeme, říká paní předsedající za socialisty Mercedes Bresso. Děkuji za slovo, paní předsedající. Paní Tapardel, stínová zpravodajka, zde nemůže být. Poskytla mi takový dlouhý text, který samozřejmě zpravodaji předám po schůzi, ale ráda bych eh, to nějak shrnula, aspoň některé body, které se týkají tohoto textu. Já to přečtu ve francouzštině, protože ten text kolegyně připravila ve francouzštině. Čili pokud jde o uplatňování právních předpisů EU ve všech členských státech, výbor zodpovědný výbor připravil eh, opravdu velice jasný seznam všech těchto legislativních právních psů a musí a snaží se najít tak eh, hm, prostředky pro přechodné období, jakož i možné nápravné nástroje či prostředky. O tom už jsme mnohokrát diskutovali. Ten problém transpozice hm, tomu bychom mohli zabránit, jakmile bychom postupovali preventivním způsobem. A poslední bod, jelikož eh, komise s členskými státy spolupracuje na velice technické úrovni, pokud jde o postupy pro porušení musíme mít možnost i pro jednotlivé národní úřady a posílení jejich institucionálních kapacit, protože administrativa může být někdy obrovskou zátěží, mohou tam být problémy které se týkají implementace, transpozice evropské legislativy. Cílem je samozřejmě redukovat eh, počet těchto porušení a kolegyně si myslí, že je pozitivní, že dochází ke snižování těchto porušení Cílem by právě mělo být toto a využít veškeré prostředky pro transparentnost a pro posílení úřadu při aplikaci evropských právních předpisů. Takže je to ve francouzštině, já to samozřejmě mohu vám to předat ve francouzštině, pane kolego, dobře, výborně, takže já bych vám potom potom poskytla ten delší, tu delší verzi textu, prosím. Mnohokrát děkuji, nevidím tady nikoho za GUE a za zelené nevím. Takže za EFTT tady taky nikdo není a Karolf Anemans tady taky není. Takže možná se zeptám pana Ojazdovského, jestli chce ještě něco dodat. Bardzo dziękuję za uwagi. Děkuji vám eh, za eh, připomínky. Eh, Pane poslanče, pardon, paní poslankyně Evereso, já beru ty věci, které jsou obsažené v připomínkách EPP i socialistů. Všechno to úspěšně může doplnit stanovisko nejsou eh, žádné věci, eh, se kterými bych se eh, tedy nesouhlas. Je to dobrý příklad toho, jak dodatečné hlasy mohou v diskusi ten, to stanovisko obohatit, takže je, ten to stanovisko, ten návrh mohou rozšířit o tyto věci. Dobrá, děkuji a ráda bych vás informovala, že lhůta pro pozměňovací návrh je 2. březen ve 12 hodin. A ještě jedna věc. A zřejmě to v rozporu s tím, co říkal pan Dyland, bude to jenom anglicky, protože hlasování ve výboru Jury bohužel přijde brzy na to. Pokud vím, tak to bude na začátku dubna, takže to musí být v angličtině. Takže druhý březen v poledne lhůta pro pozměvací návrhy. 21. března posoudíme jak pozměvací návrhy, tak proběhne hlasování v rámci stejné schůze. Je mi to líto, ale nejde to jinak. Pokud chceme hlasovat ve výboru Jury. S tím bych tedy přešla na bod číslo 7 na pořadu jednání, což je otázka statutu a financování evropských politických stran a nadací. Máme tady dva spoluzpravodaje, to Mercedes Bresso a Rainer Wieland. A pokud vím, Mercedes vystoupí za oba. Takže prosím, máte slovo. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Jak se omlouvám, jak vidíte, ztrácím hlas, ale snad to zvládnu s pomocí mikrofonu. Celkově bych řekl, že situace je celkem dobrá. Rada to všechno projednala a ve většině případů se má za to, že mohou souhlasit s našimi pozměňovacími návrhy. Navrhli určité změny. Proběhla technická zasedání, technické schůzky. A teď jsme využili k tomu, abychom překonali tyto problémy. Většina se vyřešila, a zbývají dvě politické záležitosti. O těch jsme chtěli kolegy informovat. Za prvé, otázka pohlaví. Zřejmě si vzpomínáte, že politické skupiny, které přistoupily k evropským politickým stranám a samotné evropské politické strany, by měli mít informace na webových stránkách. Týká se to respektování genderových politik a tak dále. Jde tedy o kandidáty v evropských volbách do Evropského parlamentu a tak dále. Rada se tím není úplně jistá váhá, není s tím úplně spokojená a chtěla by tyto části vypustit. Druhý bod. se týká našim návrhům na úpravu textu komise. A tam jde o to, aby se průběžně zveřejňovali politické programy, volební programy a logo, aby bylo zřejmé, že jejich loga odpovídají logům evropských politických stran. Rada bych chtěla, aby všechny strany ve všech členských států, které mají strany, které patří do evropských politických stran, předkládaly volební programy a logo včetně Loga, aby dostali finanční prostředky na volby. My jsme navrhovali, že by se ten práh snížil na sedm, alespoň první fázi. Protože pan Wieland měl strach, jak by to vypadalo, jestli by politické strany dokázaly naplnit toto pravidlo. To dělalo našemu kolegovi Výlandovi velké starosti. My jsme byli připraveni přijmout pozměňovací návrh ELS, protože v ELS měli obavy z toho, jestli by bylo dostatečně snadné dodržet takovéto pravidlo hned od prvního dne. Takže jsme šli do trialogu s těmito třemi body. Jde tady o otázku pohlaví, dobrovolnou povahu Uvidíme, jestli dospějeme ke kompromisu u těchto konkrétních čísel, u, těch, u toho celkového počtu politických stran, které musí zveřejňovat eh, volební program, včetně loga. To jsou tedy ty palčivé otázky, které ještě zbývá dořešit. U nich nemáme dohodu ani na technické úrovni. A to budeme muset řešit, až budeme jednat v trialogu. Já myslím, že dosáhnout dohody nebude těžké. bychom to všechno chtěli uzavřít v trialogu zítra, protože zítra bude trialog a v dubnu bychom s tím šli na plenárku. Máme totiž poměrně napjatý časový program pokud chceme, aby to vstoupilo v platnost před příštími volbami, musíme postupovat svižně. Protože volby jsou za rohem, takže máme tady časové omezení, já myslím, že se to podaří a zítra bude naším cílem dohodnout se na těchto věcech s tím, že bychom dali dohromady nějaký přiměřený kompromis. Doufám, že to nebude obrovská překážka. Trošku obtížnější je pro nás ta otázka pohlaví. Evropský parlament opakovaně upozorňuje na otázky pohlaví, takže já myslím, že by dávalo smysl, kdybychom požádali politické strany, aby na sebe vzali v tomto směru odpovědnost a aby zajistili, že vysvětlí, jaké genderové politiky mají, aby to udělali na, na svých webových stránkách zvlášť v souvislosti s volbami, volebními kampaněmi a kandidáty. Samozřejmě všechno závisí na tom, jaký budeme mít postoj k volebním seznamům. Výsledek je vždycky nepředvídatelný. Nicméně doufám, že se nám podaří dospět ke kompromisu. Mnohokrát děkuji Mercedes a za EKR Morten Messerschmidt. Děkuji, paní předsedkyně. My ta vyjednávání pozorně sledujeme a jsme spokojení s dohodou o tom Prahu. Pochopil jsem to tak, že tam je možný kompromis. A chci poděkovat zpravodajům za flexibilitu a za otevřenost v diskuzi o těchto věcech. Pořád jsem ještě trošku zmatený z toho, proč se o některých věcech nemluvilo. Přičemž v médiích a ve veřejných debatách se to ve vztahu k evropským politickým stranám hodně objevuje, ale neprojevilo se to v těch změnách, které chystáme. Nicméně je to dlouhodobý proces a zřejmě i do budoucna budeme o těchto věcech dál mluvit. Pokud všechno zůstane, jak to bylo posledně, když jsme se setkali se stínovými zpravodaji rozhodně si myslím, že můžeme dospět ke kompromisu. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Za Alde tady nikoho nevidím. Jasenko Selimovič tu není. Za Gue Helmut Scholz ne. Nikdo jiný tu není. Takže Pascal Dira ne. Vy jste spokojení. Za AFTD e tu nikdo není a za ANF e taky ne. Takže Diane James. Paní předsedkyně, mnohokrát děkuji. Já už jsem o otázce politických hnutí mluvila a budu o tom mluvit znovu vzhledem k tomu, k jakému vývoji došlo v Británii v posledních dvou týdnech. Já myslím, že je to relevantní, protože dokument, který viděl i výbor AFCO, eh, vyvolal pochybnosti o tom, jestli nastane Brexit. A já musím říct, že já s tím asi souhlasím. Chci mluvit o tom, že máme En Marche ve Francii, což v podstatě nebyla politická strana, bylo to hnutí. Teď máme Renew, a to má velkou podporu pana Macrona ve Spojeném království. A pak jsou další organizace a další hnutí ve všech evropských členských státech, které jsou v obdobné situaci. Pokud to tak je, projevilo se to v té zprávě, protože já to tam pořád nevidím. A mluvím o tom proto, protože pokud Spojené království neodejde, bude se účastnit evropských voleb v roce 2019 a v tom případě politické spektrum ve Velké Británii bude dost jiné. Tolik k úvaze. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Nikdo další se nehlásí o slovo? Komise? Ne. Komise je spokojená. Pan Adams, chcete něco říct? Děkuji, paní předsedkyně. Jen pár slov z našeho pohledu. Jak už bylo řečeno, my jsme podpořili celý ten proces. Ten návrh v současné podobě pomáhá řešit případy zneužívání a to je dobře. My se formálně tohoto triálku teď neúčastníme, takže nevíme, o čem se dopodrobna mluví, ale Vyrozuměli jsme, že zbývá několik technických otázek, jak také říkala zpravodajka. Chci jen říct, že jsme k dispozici pro případ, že bychom mohli pomoct některé věci z technické stránky vyjasnit, když to bude nutné. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Mercedes, chcete to shrnout? Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já chci jen poukázat na to, že my jsme připraveni hlasovat o našem textu. Rada také hlasovala. A teď už jsme ve fázi trialogu. Porovnáváme tedy texty, hledáme rozdíly a zaměřujeme se pouze na tyto rozdíly. Doufáme, že se dohodneme. Některé části textu jsme neupravovali ani my, ani rada, těm se vracet nebudeme. A nebudeme se vracet k tomu, co jsme přijali my a co přijala rada. Takže jediná věc, o které teď mluvíme, jsou ty záležitosti, na které už jsem upozornila. Jde o politické strany, které jsou registrované a které musí dodržovat všechna příslušná pravidla musí mít správný počet zástupců v jednotlivých členských státech podle předpisů. Nemluvíme o nových hnutích, třeba a marš, nebo o jiných hnutích. Pokud se chtějí registrovat jako evropské politické strany a mít přístup k prostředkům, budou muset dodržovat pravidla, která byla stanovena. A samozřejmě tato pravidla se mění, pokud je o informace, které se poskytují veřejnosti. Teď platí přísnější pravidla, aby se zajistilo, že nebude docházet ke spronevěře veřejných prostředků. Samozřejmě každý si může založit nějaké hnutí a účastnit se evropských voleb, i když nepatří do nějaké evropské politické strany, ale nemá pak přístup k finančním prostředkům, pokud nedodržuje pravidla. Takže o to jde. Samozřejmě můžeme znovu otevřít debatu o pravidlech, která se týkají politických stran a nadací i do budoucna, ale prozatím mluvíme pouze o nedořešených věcech, o kterých už jsem mluvila o těch věcech, na kterých se zatím neschodneme, ale v zásadě jde o dva hlavní body a sem tam nějaké detaily. A já myslím, že nebude těžké dohodnout se. Samozřejmě všichni máme pocit, že se budeme muset k těm pravidlům, která se týkají financování politických eh, stran a nadací ještě dohloubky vrátit. Ale teď mluvíme čistě o tom, o čem už jsem mluvila. A já jsem optimista, já si myslím, že se nám to podaří. A pokud se dohodneme, tak vám dáme vědět. Děkuji. Mnohokrát děkuji, Mercedes. Takže pořád ještě doufáme, že zítra na technických schůzkách se vyjasní zbývající věci, kde panují rozpory a zítra se v trialogu podaří celou věc uzavřít. Je to naléhavé, protože cílem je, aby byro přijalo prováděcí pravidla a aby se to začalo uplatňovat i ve vztahu k rozpočtu na rok 2019. Chtělo by to uzavřít do konce června, takže hlasovat bychom o tom měli na plenárce. Potřebujeme postoj parlamentu nejpozději začátkem května, aby byl čas na všechno, co musí udělat byro. Pokud to bude možné. Pokud to bude možné i dříve, ano, nejpozději, nejpozději začátkem května. Budeme tedy velmi flexibilní a pokusíme se udělat všechno to, aby se celý proces uzavřel včas. S tím bych teď uzavřela tento bod na pořadu jednání. Pan Šeflin se nám neozval, takže teď mohu jenom vyhlásit přestávku a byla bych ráda, V 17.15 máme hlasovat a já bych navrhovala, že se sejdeme v pět. Já bych doufala, že pan šéf Flynn do té doby dorazí. What? five. Five. V pět. Takže můžeme znovu začít v pět? Takže máme přestávku na 55 minut. Takže přestávka do pěti. Děkuji. you.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

Kolegové, zbývá nám ještě minuta, možná si mezi tím prověříme karty, protože před čtvrt nemůžeme začít, takže zastrčte kartičky do zařízení a prověříme to. Zahajuji hlasování. 17. You abstain or you don't vote? Is abstaining a vote cast? Tak eh, znamená eh, zdržet se odezvan, eh, hlas? Ano, pro tento účel ano. Dobrá. je 14, já jsem byl jenom kritizován, že jsme začali moc brzo. Dobrá, takže můžeme začít s hlasováním. A ještě než eh, začneme, tak připomenu, že u dvou zpráv, což je Mercedes a Javier Castaldo, eh, ty agentury, tak tam jsme neměli moc času eh, na projednání návrhu zpráv a pozměňovacích návrhů, takže nejdříve dám slovo Mercedes k Evropské lékové agentuře. ano, kolegové, myslím si, že A mm, asi víte, jak tohle všechno dopadlo. Proběhla mezinstitucionální dohoda, která definuje eh, pravidla pro eh, výběr eh, sídla agentury. A tam bylo jasně stanoveno, že se nebude spochybňovat eh, úloha spolu zákonodárců, to znamená a rady a parlamentu. Nicméně ten celý postup byl velice neprůhledný žádné informace ne eh, byly poskytnuty eh, spoluzákonodárci tedy Evropského parlamentu a celý ten postup ani neřídila rada, ale 27 členských států rady bez Británie. A Došlo k hlasování, nebo možná, že ne úplně jako přesně k hlasování. Nicméně eh, prostě byla eh, náhodně jmenována nějaká místa a není žádný zápis, takže vůbec nevíme, jak přesně se k tomu došlo. V eh, takovém souboru prohlášení od politických lídrů a předsedy Evropského parlamentu Evropský parlament uvedl, že nikdy se nevzdal eh, svých eh, legislativních pravomocí a my jsme ten text eh, hlasování získali. Evropský parlament má za to, že ta že, že nebyla respektována, že v budoucnosti hm, tato dohoda bude zrušena a půjdeme do toho s tím obvyklým postupem. To je eh, všechno ten eh, běžný základ. Takže eh, dáme stanovisko Envy, což je tady hlavní výbor. Oba návrhy se podobají, jak ten můj, tak ten pan Kastaldův. Ten pana Kastalda. Na jednu stranu chceme zopakovat, že je potřeba okamžitě eh, přehodnotit tento společný přístup. Eh, který byl definován a myslím, že musíme zopakovat, že do budoucna musí Evropský parlament být plně zapojen do eh, rozhodování, včetně těch výsledků, které má jako spoluzákonodáce za druhé dáme dohromady eh, prohlášení, které jasně opakuje tyto principy, také eh, zopakujeme eh, výběrová kritéria a to, že tato kritéria nebyla uspokojivá a litujeme toho, že došlo k tomu náhodnému výběru. A tohle to eh, bylo dáno jasně najevo. Nebo nebylo dáno jasně najevo v žádném z těch eh, postupů. A my bychom byli rádi, aby tento postup byl do budoucna reformován. Byla podána řada pozměňovacích návrhů, jeden se pozměnil, podala já a jeden byl upraven ústním pozměňovacím návrhem. A došli jsme dohody s panem Brokem k tomuto. A tento ústní pozměňovací návrh eh, hm, podle toho bychom měli vymazat tu volbu, ta volba, která vznikla z toho neprůhodného postupu, eh, který eh, je popřením té dohody. Takže v případě Amsterdamu, který byl vybrán tady jako sídlo, to bychom byli rádi, aby bylo zrušeno. A rádi bychom řekli, že je třeba, aby spoluzákonodárci dosáhli dohody. Takže musíme revidovat ten postup a i jako zákonodáci musíme rozhodnout, jak se eh, bude to sídlo vybírat. Takže eh, tenhle pozměňovací návrh eh, je tady velice významný, protože tady nejde jenom o protest, bychom eh, protestovali hodně tak a potom ratifikovali to, co eh, bylo eh, schváleno, tak ten protest vlastně moc platit nebude. Bohužel často to takhle děláme, takže tady se musíme postarat o to, abychom to dotáhli až do konce. Není to snadné rozhodnutí. Jsou to dobré návrhy pro výbor Envy. A já doufám, že výbor pro ústavní záležitosti tohle zohledí. Myslím, že nemůžeme eh, pomíjet eh, své výsady a prostě jenom eh, orazítkovat to, co nám bude předloženo. A znovu omlouvám se za to, jak hovořím dnes. Já bych také vyslehla Fabia a ten tady není, bude hovořit někdo jeho jménem, jménem pana Kastalda. Prosím. Já bych akorát uvedla eh, za Fabia, že, že budu hlasovat místo to Fabia za během hlasování. Oba dva, eh, obě dvě jsou poměrně podobná a i podle pana Kastalda je tady snaha zdůrazňovat úlohu Evropského parlamentu, takže by měl používat svou výsadu a Hm, tedy vyjádřit se k tomu, jak to tentokrát proběhlo. Dobrá, a jsou tady nějaké dotazy na zpravodaje Max Anderson? Děkuji. Já se tomuhle příliš nevěnuji, ale pochopil jsem to správně tak, eh, tedy paní Beso eh, správně, že chce, abychom hlasovali pro tomu, že doporučíme Envy, aby eh, hlasovalo pro eh, zrušení přesunu MA do Amsterdamu. S tím rizikem, že, že tohle velice důležité rozhodnutí nebude eh, provedeno včas. pro dobu Brexitu pan Kobel eh, eh, navrhl, abychom odložili Brexit. Já chápu to, co z čeho vychází, ale opravdu vážně. Odložit eh, rozhodnutí o tom, kde má být Emma. To by bylo opravdu impozantní. Pochopil jsem to správně, že takhle to navrhuje tady paní zpravodajka. tato No, no other, no other intervention. OK. Grazie. Mi scuso. Tak, eh, omlouvám se. Eh. Já jsem nevěděla, jestli jsem dostala slovo, možná, že další kolegové se chtěli vyjádřit. Já mohu potvrdit to, co říkáte. Jsou dva návrhy. Jeden je upravit ten legislativní text s prohlášením, kde zopakujeme výsledek Evropského parlamentu. Za druhé, nebo druhý pozměňovací návrh je Kaj číslo 8. A sice nahradit tu volbu Amsterdamu a dát tam, že to měli zvolit oba spolu zákonodáci. Pokud je o ten přesný text, tak eh, dostanete eh, u ústně pozměňovacího návrhu k číslu 8 Mercedes Brso. Můžu vám to přečíst. Tam je eh, řečeno, are equal co-legislator after further consultation between the institutions to take account of new po dalších konzultacích mezi institucemi a aby se zohlednili nové informace, které eh, vyšly najevo k eh, tomu zvolenému eh, dočasnému sídlu agentury. Jak víte, vyšla najevo celá řada informací. Především ten postup, ale který se zde použil, nebyl vůbec jasný. K tomu často dochází. Tohle um, ovšem bylo zasedání 27 a členských států a ten postup byl mimořádně transparentní. To ani nebylo zasedání rady. Spousta informací bylo důvěrných, nebylo to dáno k dispozici těm, kteří měli hlasovat v tu chvíli rozhodně to nebylo, nebyly dány ty informace k dispozici Evropskému parlamentu. Evropský parlament eh, tápal, byť byl zákonodárcem a měl být eh, informován o tom eh, postupu a měl dostat ty příslušné informace. Děkuji. Ještě někdo a chce vysvětlení před hlasováním? Takže je všechno jasné, tak můžeme přistoupit k hlasování. Tady budeme hlasovat o agentuře pro léčivé prostředky, přípravky, pardon, ústní pozměňovací návrh k eh, pozměňovacímu návrhu 8. Je někdo proti tomuto? Potřebujeme kolik? Teď se ptám k tomu o, o, o ten, ten ústní pozměňovací návrh. Teď o něm nehrasujeme jenom, teď se ptám jenom uh, ústní pozměňovací návrh. Kolik je lidí proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Jenom nikdo není proti? Tak dobrá, takže můžeme eh, hlasovat o tom upraveném, eh, o té upravené osmičce, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel. Bylo to velice těsné, takže budeme hlasovat, budeme ověříme to. Končím hlasování. to. Nebylo to těsně, ale je to hodně odmítnuto, takže 7 ke 14. Pozměňovací návrh tedy 6. Fabio Castaldo. To možná bude eh, později spochybněno, protože nemyslím, že tohle je vhodný, eh, vhodné místo pro eh, toto legislativní odůvodnění, ale možná tady o to přijdeme později. Takže kde je pro šestku? Kde je proti? Opět to ověříme, pozměňovací návrh, za hlasování. Končím hlasování. Přijato. 12 ku 10. 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Opět ověříme sedmičku. Končím hlasování. Zamítnuto. 10 k 12. Pustní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Kdo je proti? Hmm, pět zkontrolujeme k tomu ústnímu pozměňovacímu návrhu. Končím hlasování. Přijato. Teď budeme tedy hlasovat o celém eh, návrhu. Ne? A omlouvám se, říká řečnice. Takže teď o celém eh, návrhu komise budeme hlasovat. Kde pro? Kde proti? Kdo zdržel? Přijato. Teď návrh legislativního usnesení pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Takže uh, eh, uvěříme. Končím hlasování. Přijato 12 k 10. Kompromis A, kde je pro? Pardon, uh, pozměňovací návrh 3. Ještě pozměňovací návrh 3. Ne? Ne, odpadá. Takže dobře, kompromis A, kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Uh, Přijato. A teď závěrečné hlasování. Hlasujeme po jménech. Končím hlasování. Přijato 18 k 3 k 1. Teď Fabio Castaldo a jeho stanovisko. Takže znovu eh, k pozměňovacímu návrhu je tady eh, tady určitá pochybnost, je to možné, že to bude zpochybněno později. Já někdo to budu vlastně eh, přeskoumávat právně, eh, takže kdo je pro pětku, kdo je proti, kdo se držel, přijato. Pozněcí ústní návrh eh, od pana Kastalda, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Takže teď budeme hovořit o celém uh, legislativním aktu. Kde je pro, kde je proti, kdo se mm, zdržel přijato. Teď návrh legislativního usnesení, pozměňovací návrh 1, kde je pro, kde je proti. Tak to ověříme uh, tu jedničku, zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto 10 k 12. Uh, Pozměňovací návrh 3, kde je pro, kdo je eh, proti? Přijato. A pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Takže pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď budeme hlasovat jmenovitě o celém textu stanoviska. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 18 k 3 k 2 s tím výsledkem tedy. Takže teď k, k zprávě o, o subsidiaritě a přiměřenosti v proporcionalitě Kristian eh, Trumperda 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se... A ověříme šestku. Myslím, že to bylo zamítnuto.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 Vy jste zda vysvětlili návrh, takže názor, takže eh, ověříme desítku. Končím hlasování. Opravdu 6 ku 16 zamítnuto. 11, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto. 12, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto. 13, kdo je pro?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 Ověříme kompromis B, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 15 ku 7. Teď 21, eh, druhá část. Kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Hm, jestli bylo zamítnuto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 Končím hlasování. Zamítnuto. 36. 37 teď. Kdo je pro, kdo je proti? Ověříme opět 37. Zahajuji hlasování. Eh, zamítnuto 38. Kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel přijato, 39, kde je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 40. 40. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamítnuto 41. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamítnuto hlasujeme po jménech o závěrečném textu. Končím hlasování. A bylo to přijato 21 k 1. Bohužel, Pan Šepflin se nám neozval, takže nemůžeme čekat už na pana Šepflina. Nějaké zprávy, ne? Dobrá, takže pro všech, to je všechno. Dnes odročíme jednání a zkusíme tam vmáčnout pana Šeplina zítra, ale nevím. Uvidíme se zítra.